Hopsa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten Platz. Vážení kolegové, prosím vás, posaďte se, schůze je, zasedání se otevírá. Dámy a pánové, Vážení kolegové, vzhledem k mm, pochybu uprchlíku stojíme před historickou zkouškou, kterou můžeme zvládnout pouze společně, když projevíme interní i externí solidaritu. Proto budeme hlasovat o nouzovém opatření k přesídlení 120 tisíc eh,